68 jednacího řádu společně s předsedou rady podepisovat pět právních aktů, které byly přijaty v řádném legislativním podpisu. Názvy těchto eh, legislativních aktů budou zveřejněny v zápisu dnešního jednání.